Περνάμε στο δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξής μας σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε σε διάσκεψη του Βερολίνου. na další bod programu a ten se týká berlínské konference implementace embarga na zbraně v Libii. Pozvali jsme si členy zastoupení pro vztahy se zeměmi Magrebu a já bych rád přivítal na dnešním zasedání. A rád bych také přivítal naše dva hosty. Je to paní Stephanie Williams z OSN. Protože společná vojenská komise pro Libii se právě schází v Ženevě. Ona se s námi setká přes web. A vítám také paní Rosa Marie Gilly, která má na starosti vztahy se zeměmi Magrebu ve, vnější službě, v službě pro vnější činnost. Generál Graciano, předseda vojenské komise Evropské unie, uvedl, že za svou dlouhou kariéru nikdy neviděl válku, která by byla tak blízko hranicím Evropské unie. Ve výboru SEDE jsme předtím mluvili o situaci v Sahelu. Jeden z problémů představuje obchod se zbraněmi z Líbie. O embargu na zbraně bylo rozhodnuto rezolucí Rady bezpečnosti OSN z roku 2011. A toto rozhodnutí bylo také potvrzeno na berlínské konferenci. Ale jak říkal pan Borel, zatím se, to, zatím se ta rezoluce neuplatňuje. V roce 2015 došlo k určitým akcím, jejichž cílem bylo zabránit obchodu s lidmi a se zbraněmi. Ale tato operace teď v poslední době nemá žádné lodě. Včera na zasedání Rady ministrů pro hm, zahraniční vnější záležitosti bylo rozhodnuto, že vznikne nová mise, která nahradí misi Sofia a bude uplatňovat embargo, o kterém rozhodla Rada bezpečnosti. O budoucnosti se rozhodne na dalším zasedání Rady ministrů pro hm, zahraniční věci a já nejprve předám slovo na 10 minut paní Williams, aby nám řekla, jak na tom jsme měsíc po té berlínské konferenci. Good afternoon. I am pleased to be uh, speaking to you, to the European Parliament from uh, Geneva, where Dobré odpoledne, já jsem ráda, že mohu Evropský parlament oslavit z Ženevy, kde dnes probíhá druhý den zasedání v tom takzvaném formátu 5 plus 5 mezi stranami konfliktu v Libii. Obnovení tohoto jednání samozřejmě souvisí také se zasedáním výboru po Bernické konferenci před dvěma dny proběhlo první setkání v Měchově Myslím si, že to bylo velice pozitivní. Probíhaly opravdu seriózní diskuze o tom, co se odehrálo od berlínské konference. A samozřejmě také o výzvách, kterým všichni čelíme při implementaci nejenom rozhodnutí a závěrů z berlínského komuniké, což podle nás komplexně řeší libýský problém, nebo konflikt v Libii, ale také rezoluci 2510, kterou Rada bezpečnosti přijala minulý týden a podpořila závěry Berlínské konference. Jeden z pozitivních výsledků, kterého se podařilo dosáhnout Berlínské konferenci, byl vznik jakési, jakéhosi zastřešovacího mezinárodního mechanismu pro ten libýský proces, který vedeme my v Ansmilu. A já vám řeknu, co se vlastně odehrálo od 19. ledna na naší straně, abychom uvedli do praxe dokument, který doprovázel berlínské závěry. Ansmil sestavil a předložil účastníkům berlínské konference 13 zemí a regionálních organizací jak si představujeme my aktivaci závěrů s tím, že by se z toho mezinárodního procesu stal proces libýský v souladu s návrhem předloženým Radě bezpečnosti 29. července loňského roku. Po konferenci v Berlíně jsme zaznamenali několik významných schůzek. První se konala v Alžírsku, a Šísko svolalo ministerskou schůzku 23. ledna, potom Africká unie svolala výbor na vysoké úrovni o unii 30. ledna a Republika Kongo nebo na 31. řádném zasedání samitu Africké unie v Addisu od 9. do 11. února. Proběhla také diskuze a samozřejmě včerejší eh, zasedání Rady ministrů také tyto otázky projednávalo. Takže tady máme mezinárodní, regionální aktivity, přijetí usnesení Rady bezpečnosti 2510, což bylo po několika měsících eh, v podstatě žádn, žádných aktivit v Radě bezpečnosti, s tím, že podpořili výzvu k trvalému a udržitelnému příměří. To, ta rezoluce je velice důležitá proto, eh, že Libie potřebuje slyšet od Rady bezpečnosti, že to, čím si tato země prochází, je záležitost, které věnuje pozornost mezinárodní společenství. A pro řadu Libijců jde o snahu o mír a stabilitu. Pokud je o to, co jsme udělali my, a to ještě před berlínskou konferencí, a po berlínské konferenci. My jsme aktivovali všechny tři odnože, o kterých pojednává eh, náš materiál ekonomickou, politickou a bezpečnostní ekonomickou už 6. ledna před Berlínem. Svolali jsme odborníky na Libii a zahájili jsme diskuze o tom, že by vznikly jakési dvě komise. Je to ekonomická komise odborníků na Libii a potom mechanismus pro rozvoj a rekonstrukci. Pokud je o tu komisi ekonomických odborníků, minulý týden jsme v Káhyře svolali schůzku této skupiny a oni schválili návrh zadání pro tuto komisi a naznačili, jaké budou ty nejnaléhavější úkoly této komise s tím, že se zaměří na bezprostřední problémy v Líbii, co se týče ekonomiky a bankovního systému, což je samozřejmě teď pod obrovským tlakem vzhledem eh, k blokádě ropy, a ke vzniku situace force majeure a v podstatě zastavení libijské produkce ropy, což je jediný zdroj příjmů pro libijský stát. Potenciálně to tedy může být nesmírně znepokojivá a naléhavá bankovní krize. Několik bank ve východní Libii čelí v příštích dvou měsících bankrotu, včetně jedné z největších bank v této zemi, což by mohlo vést k dalším sociálním, ekonomickým a finančním tlakům na obyvatelstvo. Vytvořili jsme tři pracovní skupiny po té druhé schůzce v Káheře – Jedna skupina se zabývá záležitostmi, které jsou v jádru celé té blokády ropy, a to je distribuce příjmů, decentralizace, boj proti korupci a transparentnost. To je tedy jeden soubor problémů. Druhý pro, soubor problémů je krize bankovnictví, což se dotýká jádra institucionálního rozdělení této zemi a především rozdělení centrální libyské banky na pobočku v Tripolisu, což je hlavní pobočka, a další pobočku na východě Libie. Poslední pracovní skupina se zaměří na rekonstrukci a rozvoj. A pokud je o rekonstrukci, má zajistit, že jakmile bude trvalý mír a stabilita, projekty rekonstrukce budou spravedlivě rozděleny po celé zemi, protože Teď je bohužel celá řada měst, které byly poškozeny nebo zničeny. Například eh, na západě je to širší Tripolis, Voršafana. To je město také zničené v roce 2014. A pak jsme měli samozřejmě první vojenská jednání tady v Ženevě ta proběhla od 2. nebo 3. února do 8. února. Bylo to šestidenní zasedání, což představovalo první krok na cestě k zajištění trvalého příměří a posílení velice křehkého příměří. K tomu se ještě dostanu, až vám řeknu něco k tomu, čeho se podařilo dosáhnout na této první schůzce. Bylo to nesmírně konstruktivní jednání, to první kolo. Obě delegace se rozhodly, že se nesejdou přímo, takže vyjednávání probíhala paralelně, ale podařilo se dospět k dohodě o tom, že zachováme to křehké příměří s tím, že potřebujeme také zajistit suverenitu a územní integritu Libie, bránit se zasahování z eh, vnějška, musíme také dál bojovat proti teroristickým skupinám stanoveným OSN. Obě strany se také dohodly na tom, že je třeba zachovat opatření na budování důvěry. Jde například o výměnu vězňů a navracení ostatků. Mluvilo se také o tom, že interně vysídlené osoby musí mít možnost vrátit se domů, ale to se samozřejmě dotýká celého jádra věci, pokud jde pokryt zbraní, kde můžete vytvořit nějaké ty mírové zóny, aby se civilisté mohli vrátit domů. A proto jsme obnovili jednání dnes, abychom dosáhli klidu zbraní. Přímo v terénu se potkáváme s celou řadou výzev, To příměří z 12. ledna už bylo asi 200krát narušeno. My samozřejmě neformálně sledujeme formální mechanismus sledování příměří je záležitost, o které bude třeba rozhodnout v rámci tohoto procesu, v rámci této společné vojenské komise, toho procesu 5 plus 5. Ale došlo k celé řadě narušení příměří, mimo jiné i dnes, kdy eh, před pár hodinami byly odpáleny rakety, nějakých 16 raket na přístav Tripolisu, které těsně minuli tanker, který zrovna vykládal kapaněný plyn. A kdyby ten tanker byl zasažen, byla by to opravdu strašlivá tragédie a katastrofa. Takže všechny strany stále více využívají střelivo, několikrát bylo zasaženo letiště, došlo ke střetům na východ od Tripolisu, včetně Abu Ghrainu a Vašky. Stále tam panuje velké napětí v těch předních liních. Nicméně Obě strany eh, dál tvrdí, že se budou snažit zachovávat příměří. Další věc je samozřejmě to, že s velkým znepokojením sledujeme, a myslím, že veřejně jsme to říkali velice otevřeně, že dochází k otevřenému porušování embarga OSN na zbraně a proto jsme uvítali také rozhodnutí ve výboru pro zahraniční věci v Evropské unii. Je to velice dobrý a nezbytný první krok. Protože Libie je v podstatě zaplavená zbraněmi, už nepotřebuje víc zbraní. I vy jste, pane předsedo, říkal, že Tyto zbraně teď překračují hranice Libie, už je to tak samozřejmě několik let. Ohrožují Sahel a vystavují tyto země další hrozbě terorismu a násilí. Samozřejmě sledujeme velice pozorně také humanitární situaci, protože jde o život běžných obyvatel v Libii a ten se neustále zhoršuje. Každý čtvrtý člověk byl negativně zasažen probíhajícím konfliktem téměř polovina, 1,8 milionů osob byla zasažena krizí a potřebuje nějakou formu humanitární pomoci. To se týká mimo jiné jedné třetiny nelibijských migrantů a uprchlíků. Útoky na civilní obyvatelstvo a civilní infrastruktury, především zdravotnickou infrastrukturu v Tripolisu, se zdvojnásobily v roce 2019 po tom útoku na Tripolis ze 4. dubna a vedlo to k celé řadě obětí. Více než 140 tisíc osob bylo nuceno opustit domov v oblasti Tripolisu od začátku toho konfliktu v Dubnu a téměř 345 tisíc osob zůstává v přední oblasti přední linie a hrozí vysídlení. Já se velice omlouvám, ale už vám zbývají jenom dvě minuty. Dobře, já to chci na závěr ještě eh, uzavřít tím, že Chceme dál pokračovat ve všech těch eh, třech oblastech. Oznámili jsme, že zahájíme politický dialog. Ten bude také probíhat v Ženevě a začne 26. února. Eh, v, libijském parlamentu jsou hodně odlišné názory a my vyzýváme parlament, aby respektoval že potřebujeme transparentní a demokratický proces i při výběru jejich zástupců na těchto schůzkách. My máme svoji vlastní kvótu a tu kvótu samozřejmě využijeme k tomu, abychom zajistili genderovou vyváženost, zastoupení menšin, zastoupení organizací občanské společnosti v té skupině, která se tady bude v Ženevě scházet už za devět dní. Děkuji. To je zatím z mé strany vše. Thanks a lot for your information. Děkuji vám za poskytnuté informace. Thank, thanks a lot, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Je mi ctí, že jste mohl být dnes odpoledne s vámi a zvláště dneska, zejména tedy eh, po té, co nastalo včera na Radě ministrů zahraničí. Byl to pro nás velice důležitý okamžik. V tomto parlamentu eh, jste slyšeli, říkal to vysoký představitel pan Borel, eh, že eh, chce se velmi angažovat v Libii, poněvadž tady jde o náš geograficky nejbližší konflikt. V Evropské unii je to tak, že eh, pohledem světa Evropská unie eh, je někdo, kdo by měl hrát daleko větší roli v Libii, než tomu bylo dosud. A my si myslíme, že tomu tak je. Jeden důvod nám tady vlastně popsala eh, Stefany. To je ten nový proces, který začal v Berlíně a co následovalo po něm. A další bod je de facto prostor, eh, který vznikl po signálu o jednotě, eh, který chce vysílat Evropská unie. My se domníváme, že eh, to berlínské setkání je velice důležité to je vlastně v okamžiku, kdy eh, Libie byla centrem eh, různě záplavy nej, nejrůznějších iniciativ. De facto eh, z OSN vzešla myšlenka, které se ujala spolková kancelářka Merklová, takže tady šlo o vytvoření jakéhosi zastřešovacího procesu, ale eh, šlo mimo jiné také o proces eh, na úrovni OSN, který jako EU jsme vždy podporovali. To je také výhoda eh, ve srovnání s jinými iniciativami v rámci Berlínu. Proto tady paní vysoká představitelka od počátku řekla, že my budeme asociováni tedy eh, s tímto berlínským procesem. My jsme se tedy chtěli soustředit zejména dvě hlavně, hlavní naléhavé záležitosti. Eh, jednak je to tedy eh, deklarace, která se týká několika oblastí. Nejnaléhavější je ovšem Eh, implementace a de facto eh, ustavení příměří. Eh, toto vlastně je něco, na co se soustředuje pan Borel od začátku svého mandátu, také koncem ledna na vesí toto řekl a de facto hovoří se o konkrétní operaci Evropské unie, aby byly tady eh, podpořena konkrétně například Berlínská deklarace. Nebylo to jednoduché, je tam spousta citlivých bodů, ale přesto měli jsme tedy eh, jednomyslnou dohodu o spuštění nové operace v Libii. A bude k tomu patřit složka Eh, satelitní, vzdušná a námořní. To je trošku něco jiného ve srovnání se Sofií. Eh, eh, Sofie to je vlastně něco, co by tady mělo být jaksi do poloviny března, ale tady toto má jiný mandát a jde vlastně o naplnění embarga na zbraně ze strany OSN. Dále očekáváme další rozhodnutí na další radě, což je 23. března. Samozřejmě bude třeba eh, doladit hlavní modality a samozřejmě musíme zohlednit také ty nejrůznější citlivé body. Politická vůle tady je, poněvadž eh, vyslali jsme jako 27. jednomyslný signál. Také se budeme zaměřovat, jak už to vlastně děláme, eh, jak lze tedy eh, konáno, co by se mělo konat eh, ještě nad rámec toho berlínského koše. Mm, máme určité aktivity v různých oblastech se silnou podporou OSN, například eh, finanční podpora, což eh, OSN eh, v Ženevě provádí. Měli bychom udělat něco, co se v určité době zdálo naprosto nemožné. A sice, aby se obě strany setkaly, to je 5 plus 5 tento formát. A my skutečně musíme říci, že za to vděčíme práci zejména Stefany. Momentálně jsou věci v pohybu a k tomu, co řekla Stefany přímo v terénu, tak tam to zase tak pozbudivé není. v podstatě eh, někteří říkají, jako eh, by tady byly dva eh, různé procesy, jeden Berlín a druhá, druhý realita na místě. Nicméně my musíme usilovat a tlačit na dosahování výsledků. Podobně jako OSN jsme velice rádi, že Rada bezpečnosti minulý týden eh, schválila rezoluci, která jasně volá potom, aby eh, tedy poklidu zbraní a eh, odsuzuje opakované porušování zbraňového embarga pro ryby. V Ženevě došlo k velmi povzbudivému vývoji a my se určitě chceme aktivně zúčastnit. První signál v tomto smyslu vyšel z úst eh, pana vysokého představitele Borela na Mnichovské konkurenci. A v Bruselu proběhne třetí eh, setkání vysokých představitelů o mechanismu, který eh, de facto provede jakousi inventuru dosaženého pokroku. Tak a nyní pan Gále dostává slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za informace z Ženevy a z Bruselu. Já jsem teď eh, poněkud eh, nespokojen s tím, že tématem by eh, mělo být tohoto dnešního setkání debata o výsledcích konference a prosazování zbraňového embarga. My jsme teď zatím slyšeli hodně o příměří, ale nevím, jestli nám eh, naše zástupkyně mohou také hm, říci něco k tomu eh, realizaci zbraňového embarga. Tady mám určité nejasnosti. Nicméně mám zde konkrétní otázky. Eh, v oblastech, které se většinou tedy ukazují na mapách, jde o exkluzivní oblast, kterou chceme kontrolovat? Jsou to tedy eh, lodi, které, nebo jak je to s loďmi z eh, Turecka a z Ruska, jsou také kontrolovány? Eh, co tedy další, další lodě, například ta soukromá firma Wagner, ta tam taky něco dodává nebo co je dohodnuto s Egyptem, jak to vypadá s kontrolou, eh, s kontrolou eh, letišť v Bengázi a jinde, nebo vojenských eh, letišť, jak je to tedy s státy ze zálivu, jsme s nimi také v kontaktu, jak je to tedy se závazky dohodnutými na úrovni OSN s tím, jak je to tedy eh, s těmi dodávkami. A otázka je, jestli je všechno dohodnuto tak, že můžeme eh, počítat s tím, eh, že klid zbraní znamená, že také žádné další zbraně Eh, se už dodávat nebudou. Čili já tady mám pořád více otázek, nežli věrohodných odpovědí. Děkuji. Pan Peters. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, oběma našim řečnicím za eh, předložené informace. Mám tři otázky. Za prvé, zapojení Turecka v Libii pokud se týče vysílání vojáků a podobně. Jaký dopad má turecké rozhodnutí na postup na berlínské konferenci a jak jste to vlastně dále řekli. Má druhá otázka na kolegy. Samozřejmě Eh, vyhlásit zbraňové embargo, to je jedna věc celkem snadná, ale eh, kontrolovat ho, to je něco jiného, zvlášť když v Libii už teď je zbraní víc než dost. Mě by tedy zajímalo, jak tedy eh, toto bude vynucováno. A moje třetí otázka. Eh, pokud jsem tedy dobře eh, eh, naslouchal, tak <coughs> pokud by tedy měla, měla se schylovat v Libii k bankovní krizi, jak je to pravděpodobné a pokud ano, tak jak s tím naložíme? Děkuji vám. Děkuji oběma řečnicím za důkladný popis situace. Musím říct, že já se, eh, já sdílím obavy eh, s panem Gálerem, protože skutečně bychom se měli více soustředovat na to, jak naplňovat to embargo. První otázka, do jaké míry už eh, víme, jakými cestami se zbraně pašují do této země. A jde skutečně o to, eh, jak jsou tyto eh, cesty rozmístěny, kudy probíhají. Eh, pro generála Haftara, pokud vím, tak to jde většinou po zemi, ale také duchem. Druhá otázka. Ta nová mise by měla udělat co přesně? Monitorovat, kdo porušuje toto embargo, anebo blokovat přímo ti, kteří by chtěli pašovat zbraně do Libie. Třetí otázka. Kromě monitorování a možná blokování, eh, chceme také otevřeně říkat, kdo porušuje toto embargo a jsme připraveni vyhlásit sankce. A také eh, by mě zajímaly informace také o zbraních, které jsou vyráběny v Evropě a eh, objevují se v Libii. A poslední otázka, a to se týká také naší parlamentní práce. Jaký je časový průběh mandátu a kdy ta mise by de facto měla začít fungovat přímo na místě? Pan Rasmany. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, oběma našim řečnicím, paní Williams Judy ehm, Myslím si, že to, co včera zaznělo na radě, to je opravdu eh, moudré rozhodnutí a také nezbytný krok. Eh, pokud chceme eh, mít nějaký vliv v Libii, pak tento první krok je nezbytný. otázka na paní Williams. Vy jste už řekla, že toto je nezbytný první krok. Jaký bude ten druhý krok? A mám ještě další otázku ten náš eh, monitorovací prvek, to je samozřejmě ve vzduchu a na moři, to eh, je celkem jasné, ale eh, jak budeme vyvíjet činnost na místě, myslím tedy v terénu, pozemní činnost. Tak, ještě tedy jedna otázka. Před to berlínskou konferenci bylo vydáno memorandum o porozumění mezi libyskou vládou a Tureckem. Tam byl rámec vojenské spolupráce mezi Tripolisem a Ankarou, ale pak je tam ještě Eh, druhá dohoda o exkluzivní ekonomické zóně mezi oběma zeměmi, eh, což je porušením řeckých práv. Jak tedy vidíte relevantnost těchto dvou eh, dohod mezi Tureckem a Rigií? Takže jednak co se týče občanské války v Libii a druhá vlastně porušování, porušování tedy těch řeckých práv. Ms. Williams, please. For four minutes. Paní Williams, prosím, čtyři minuty. Ano, já se budu snažit dotknout těch eh, témat, která se týkají toho, co dělá OSN a UNS, tedy UNSMIL konkrétně. Pokud jde o porušení embarga, o embargo jako takové, jak jsem již říkala, to včerejší rozhodnutí na Radě pro zahraniční migrační otázky bylo prvním pozitivním krokem, protože dosud to embargo příliš vlastně vůbec nebylo monitorováno. Víme, že těch porušení je celá řada. Můžete se podívat na vyčerpávající zprávu panelu expertů za poslední léta, ve které se podrobně hovoří konkrétně o těch zemích, které porušují to embargo. A bohužel eh, jak si nenásledovaly potom žádné kroky, žádné sankce třeba nebyly přijaty pro tyto země. A v podstatě zde neexistuje žádná zodpovědnost. My musíme jak si zabránit eh, tomu, aby eh, různí Eh, námezdní vojáci, žoldnéři a zahraniční bojovníci eh, neustále získávali zbraně v takovém objemu. To je nezbytné pro příměří. A také je to důležité pro regionální stabilitu sousedů Libie, na které má ta nestabilita opravdu velice negativní dopady. Je pravda, že ty zbraně jsou pašovány jak eh, po moři, tak eh, po zemi, tak eh, letecky, takže je třeba, aby ten monitorovací mechanismus byl skutečně komplexní. Pokud jde o všechny ty země, které v současnosti vstupují do libyjského konfliktu. Tam je eh, třeba jim říci, aby dali ruce pryč od Libie, aby negativní zasahování změnili na zasahování pozitivní a aby se snažili pracovat na trvalém a komplexním řešení libyjského problému, protože tato země je již devět let v krizi, je tam chaos. My jsme velice vděční za to, čeho bylo dosaženo v Berlíně. Operační dokument UNCMIL, rozhodnutí eh, Rady bezpečnosti, výsledky z Berlína, to všechno eh, jak si eh, se zabývá těmi základními podmínkami pro vyřešení libyjského konfliktu a je třeba zároveň postupovat na všech, těch třech, na všech třech těchto frontách a budovat vzájemnou důvěru. My si myslím, že toto je skutečně nejlepší možná příležitost eh, zabývat se těmi eh, ksi, eh, skutečnými zásadními příčinami tohoto dlouhodobého konfliktu. Děkuji. Děkuji. Já se pokusím zodpovědět ty ostatní otázky. Pokud jde o jasný způsob, jasné jak to bude eh, konkrétně probíhat, eh, tam eh, tedy to ještě není úplně jasné. Včera se tedy ministři dohodli o těch základních parametrech a teď se teprve budou na PSC definovat ty jednotlivé konkrétní kroky. Nevím přesně, jak bude vypadat mandát té mise. Tam v podstatě ten cíl je stanoven poměrně obecně. Cílem bude monitorování a jaksi eh, vymáhání, dodržování toho embarga, ale musíme se zde ještě sladit s příslušnými kontakty s OSN a je třeba navázat přímé spojení s panelem expertů, který eh, paní Williams zmiňovala protože oni mnohem spíše než my poté budou mít za úkol poukázat prstem na ty, kdo embargo porušují a budou to eh, moci dělat eh, velice otevřeně. Těch eh, porušení je velké množství a dochází k ním ze všech stran a všechna ta jména, která zde zazněla, jsou také v tom panelu zmiňována. Byly zde zmíněny také možné sankce, nicméně my zde vlastně hovoříme o jednotlivých zemích a tam je potom velice složité ty sankce vymáhat. Nicméně eh, investujeme také obrovské diplomatické úsilí do toho, abychom navázali kontakty se zeměmi, které, jak víme, budou naprosto klíčové pro vyřešení rybejské krize. A pokud jde o další aspekty, my monitorujeme moře, ale zbraně se do Libie dostávají především tou pozemní cestou a letecky. My, pokud samozřejmě budeme mít eh, lodě na moři, tak můžeme používat i radary. A fyzicky konkrétně budeme schopni vybudovat eh, monitorovací eh, misi a zaměřit se i na tu velice dlouhou eh, egyptsko, respektive nemůžeme jaksi se zaměřit na tu velice dlouhou pozemní hranici mezi Egyptem a Libí, protože to jsou dvě suverénní země. Nicméně experti se domnívají, že ty námořní síly budou mít eh, dostačující odrazující efekt. Pokud jde o memorandum o porozumění mezi Libí a Tureckem, k tomu asi nemusím říkat eh, nic, co již nezaznělo na nejvyšší úrovni Evropské unie 12. prosince eh, na Evropské radě. Tam to poselství závěrů rady bylo zcela jasné. Především se to memorandum týkalo porušení eh, suverénních práv eh, členských eh, států, že to tedy není v souladu s mezinárodním námořním právem a nemůže to mít žádné právní důsledky. Děkuji.